don't want them, but. Good, e- good evening, colleagues. Přeji vám hezký večer, milí kolegové, členové výboru Ekonalibem. Chtěli bychom zahájit jednání mezi našimi výbory. Pokud nemáte žádné námitky, můžeme vycházet z toho, že jsme přijali pořad jednání, co se týče eh, lingvistického eh, režimu, tak eh, jenom do 18.30 máme k dispozici tlumočení do galštiny a dalších jazyků, ale chtěl bych vás ještě připomenout, že v 19.30 bude elektronické hlasování. Připravte si prosím hlasovací kartičky, tak to je tedy vše ode mne, ale jinak si můžete vyslechnout velice dlouhý příspěvek místo předsedy Ekonu. Bude to asi 10 minut. Asi to nebude tedy moc vyvážené, ale Pítr, máte slovo. Já eh, <clears throat> tedy slibuji, že budu číst a hovořit rychle, ale nejprve bych chtěl velice přivítat paní komisařku Věru Jourovou pro spravedlnost spotřebitele rovnost žena mužů. Jsme velice rádi, že se účastní diskuze obou výborů eh, po té, co se, se zúčastnila jednání koordinátoru. Eh, díky eh, jak víte, 27. října komise eh, přijala eh, nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění seznam zemí vysoce rizikových třetích zemí a to na základě pozměňovacích návrhů proti kterým se vyjádřil Evropský parlament. Abychom měli tedy řádný dialog s komisí, bude následovat troj strany jednání proti eh, řícení, proti praní eh, špinavých eh, peněz. Máme tady lhůtu do 27 prosince. Naše jednání je dobrou příležitostí, abychom diskutovali o cestovní eh, mapě před směrem k dobré metodologie hodnocení EU vysoce rizikových třetích zemí podle eh, směrnice 2016 eh, na základě nařízení opatření proti praní špinavých peněz. Navrhuji, abychom tedy vycházeli z politické závazku Evropské komise. V současnosti komise hodnotí, která metodologie by měla být nejvhodnější eh, pro posuzování třetích zemí a těší se na eh, eh, informace, jak je aktuální situace z vašeho pohledu. Bych vás chtěl požádat, abyste nám poskytla podrobnější informace, jak je tedy možné provádět takovouto metodologii v řádném čase v souladu s vaší cestovní mapou. Jak jsme o tom diskutovali s vašimi spolupracovníky minulý týden, chtěli bychom vědět, zda vidíte nějakou možnost, eh, abychom předložili pro tuto metodologii ambicioznější harmonogram a dále bych vás chtěl požádat, abyste nám poskytla další detaily k této metodice, zejména co se týče eh, transparentnosti eh, příjemců, protože komise opírala tuto cestovní mapu o kritéria, která lze začlenit. Nová metodologie vychází z nových požadavků Evropského parlamentu, abychom měli usnesení eh, které by mělo být e, začleněno do e, seznamu Evropské komise. Parlament se domnívá, že když e, využijeme tento seznam, tak některé země nejsou do toho seznamu vysoce rizikových zemí začleněno EML, CTF, Tady jsou ještě určité nedostatky v těchto zemích, co se týče určitých aspektů podle článku 9. Poznamenali jsme si, že již máme některé výsledky této činnosti ze strany komise, zejména co se týče rozhodnutí komise zachovat všechny země na seznamu, které byly již začleněny, když již nejsou na seznamu EFTS Guayana, Afganistán. Vážíme si toho, že e, vypuštění těchto zemí ze seznamu, že komise vychází z toho, že tomu musí e, předcházet řádné hodnocení e, z hlediska strategických nedostatků v těchto zemích na základě obezřetního principu Eh, Lao, PDA, Guyana a Afganistan eh, budou se uplatňovat metody due diligence. Eh, dále jsme si vědomi nového návrhu předpisu, který projednávala expertní skupina na základě posledních dostupných informací z jednání FAT v listopadu. Co se týče Etiopie, pije, tak eh, eh, váš další delegovaný akt se bude týkat Sri Lanky, Trinidadu, eh, Tuniska a Tobaga jako vysoce riziková třetí země. Odpovídá to tomu, že je nutné pokračovat a přijímat akci v přenesené pravomoci, aby se uplatňovaly tyto postupy eh, vůči eh, eh, rizikovým třetím zemím. Po tomto dlouhém úvodu, kdy jsem se snažil informovat o tomto rámci, Eh, začíná další kolo, kterému bude předsedat náš předseda výboru Libe. Děkuji, děkuji Petře, děkuji eh, eh, výboru ECO na sekretariátu za úvod do tohoto dokumentu. Opět bych chtěl říci, že se k tomu parlament vyjádřil v lednu a v květnu a komise několik kolikrát eh, eh, využila toho společného jednání. Eh, minulý týden v úterý se setkali koordinátoři obou výborů a pokládáme za důležité, abychom vedli tedy diskuzi od našeho posledního setkání v květnu na téma metodiky jak řekl zástupce Ekonu. A nyní má slovo paní komisařka Jorová na 10 minut a potom bude následovat kolo otázek a připomínek e, ze strany členů obou výborů. Prosím, máte slovo. Děkuji. E, vážení předsedové, vážení členové Evropského parlamentu, těší mě, že se s vámi mohu setkat osobně a informovat o autonomním seznamu Evropské unie třetích zemí, které představují vysoké riziko pro eh, finanční systém Evropské unie. Dovolte, abych se také omluvila. že ztrácím hlas. Věřte mi, že je to velice obtížné eh, pro politiky, když eh, můžeme pouze naslouchat a nemůžeme hovořit. Děkuji tedy pro pochopení. Eh, hovořili jsme o významu eh, právních aktů proti praní špinavých peněz. Je to velice důležité vůči judikaturám, které nerespektují eh, pravidla proti eh, financování terorismu a praní špinavých peněz. Já jsem si vyslechla vaše hodnocení, musí být robustní a z právního hlediska v pořádku. Vyšleme tak jasný signál, že Evropská unie má vysoké standardy standardy, když bojuje proti finanční trestní eh, činnosti, proti eh, těm, kteří se vyhývají také eh, daňové povinnosti a má to dopady na globální finanční systém. V květnu jsem načetla první názor na metodolo, na metodiku sestavování tohoto seznamu. Nyní bych chtěla vysvětlit, jak chceme přistupovat k hodnocení a ráda bych se vyslechla zpětnou vazbu. Chtěla bych hovořit o prioritních zemích a my samozřejmě víme, že nemůžeme hodnotit 200 jurisdikcí najednou. To byla také jedna z otázek, kterou se mi položili v červenci. Potom přejdu ke kritériím, které bychom chtěli používat a máme přitom na paměti, že revize směrnice boje proti špinavým eh, penězům nebyla bohužel dokončena. Navrhujeme do té doby, než bude první hodnocení dokončeno, učinit tyto kroky. Systém uvádění do seznamu musí být eh, na základě odpovědné politiky EU vůči vysoce rizikovým třetím zemím. Proto bychom chtěli rozhodovat, eh, jak stanovovat priority při hodnocení třetích zemí. V prvé řadě musíme identifikovat relevantní země, které budeme hodnotit. Východiskem seznamu by měla být činnost, která eh, které se zhostí eh, Financial Task Force. Evropská komise je jejím členem. Země, které jsou eh, rizik rizikem pro mezinárodní finanční systém, jsou stejně rizikové i pro EU. Avšak třetí země, které nebyly identifikovány finanční akční pracovní skupinou, mohou být přesto rizikem pro finanční systémy EU. A to je třeba zohlednit. V tomto kontextu bychom se chtěli zaměřit na e, asi 200 e, jurisdikcí na celém světě na základě základě těchto kritérií. Za prvé, třetí země, které jsou ekonomicky relevantní pro EU. To budou hlavní finanční centra a všechny země s e, těsnými ekonomickými vazbami na EU. Také země, které jsou součástí screeningu e, e, v souvislosti se seznamem EU, na kterém pracuje můj kolega Moskovici eh, v oblasti danění a eh, bude eh, přijat již tento týden. Druhým kritériem třetí země, které jsou identifikovány Europolem a SVČ jako země, kde jsou rizika praní špinavých peněz a financování terorismu ještě doplňující kritéria zajistí, abychom pokryli všechny relevantní země, které nejsou uh, uh, revidovány FATAF, ale uh, musíme zajistit, aby tu nebyla nepokrytá místa. Proto komise může kdykoliv tuto oblast rozšířit, že se zaměří ještě na další třetí země, doplní nové eh, prvky nebo informace, které jsou relevantní pro tyto země. V druhé fázi je třeba stanovit priority, podle níž se bude eh, identifikovat potenciálně riziková země. V této fázi eh, bychom měli zvažovat následující kritéria. Za prvé, třetí země uvedené na seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí. Na tom se již pracuje, zabývá se tím komisař Komoskovici a brzy budete seznámeni s průběhem prací. Za druhé, ty země, e, o nich již máme určité materiály, e, které podpoří naše hodnocení a bude se to týkat těch, které již byly hodnoceny finanční akční pracovní skupinou. A za třetí, třetí země, které byly již označeni e, z hlediska možných teroristických hrozeb v jsou to eh, informace, které eh, získáváme zejména od eh, Europolu a SVČ. A za čtvrté, třetí země, které byly vypuštěny finanční akční skupinou z tohoto seznamu. A poslední fáze prioritizace se opírá o skutečnost, že bychom měli stanovovat, zda eh, to uvedení na seznam finanční akční skupinou je dostačující eh, pro eh, vypuštění ze seznamu Evropské unie a to děláme právě v současnosti. Návrh vyčlenit některé země to byl druhý krok a třetí krok metodiky definujeme kritéria, o která se bude posuzování rizik opírat. A opírá se o požadavky podle článku 9 směrnice boje proti praní špinavých peněz a zahrnuje takové aspekty jako kriminalizace praní špinavých peněz a financování terorismu nebo požadavku eh, nahlašovat podezřelé transakce. Ale eh, tyto kritéria chceme eh, rozšířit také na takové aspekty jako efektivita sankcí nebo eh, mezinárodní aktivity. Předsednictví se staví vstřícně vůči požadavkům Evropského parlamentu eh, co se týče trojstranného jednání ve Štrasburku příští týden. Chtěla bych vás ujistit, že komise bude pokládat kritérium transparentnosti eh, za eh, důležité. Trvám na tom, že je třeba ukázat, že již nebudeme tolerovat takové jurisdikce, které eh, usnadňují takovéto struktury. Tyto časy skončily EU musí jít příkladem a jít ještě dále, než na eh, mezinárodní eh, fóra jako G20 nebo eh, finanční akční skupina koncem roku 2018 bude stanovena první skupina prioritních zemí. Hodnocení dalších relevantních zemí bude zahájeno od roku 2019 bezprostředně poté, co se týče druhé skupiny zemí budeme pracovat postupně, když budeme mít k dispozici e, nové zdroje informací, e, například na základě nových hodnotících zpráv. Proto budeme pokračovat a doplňovat země e, na seznam od roku 2019. Současně to znamená, že nebudeme čekat na rok 2025, abychom skompletovali eh, tento seznam. Budeme na tomto seznamu pracovat průběžně. Co se týče druhé vlny zemí, tak máme k dispozici méně informací a méně obav jsem tedy proto, abychom zvažovali, že zavedeme něco, co eh, můžeme označit jako emergency break pro mimořádné situace, kdyby komise hodnotila takovéto země bezprostředně a v případě, že zjistí nějaké nedostatky, tak je eh, doplní na prioritní seznam a mezi tím bude komise tedy sledovat eh, země na seznamu, monitorovat eh, pokrok, identifikovat nedostatky a pokud to bude odůvodněné, tak je stáhne ze seznamu. Chtěla bych eh, informovat o některých eh, interinstitucionálních krocích. Eh, experti z členských států budou členy specializované skupiny, která bude pomáhat komisi při přípravě aktů v přenesené pravomoci. Zástupci Evropského parlamentu se budou účastnit každého jednání. Příští je plánováno na 11. prosince. Evropský parlament eh, bude mít k dispozici stejné materiály i informace jako členské státy. Musíme pracovat transparentně. Transparentnost zajišťuje důvěru v proces, transparentnost zajišťuje důvěru eh, v správnost výsledků a zajišťuje také, že třetí země E, znají, co od nich očekáváme a že napraví své nedostatky. Komise bude informovat Evropský parlament i radu, e, jak to bude e, tak často, jak to bude zapotřebí. A budu informovat o Eh, oba dva výbory o této metodice. Myslím, že souhlasíme s tím, že vytvoření solidního seznamu je ambiciozním úkolem, kterého se můžeme zhostit jenom, když máme k dispozici nutné zdroje. Dovolte, abych vám poděkovala eh, za pomoc, aby eh, komise se mohla zhostit této práci. A závěrem bych se chtěla zmínit o finanční akční pracovní skupině autonomní hodnocení EU bude velice přínosné pro komisi. Tato analýza eh, nám pomůže lépe chápat rizika a eh, posílí to naši přítomnost ve finanční akční pracovní skupině, zejména při hodnocení nedostatků v třetích zemích. Ráda bych připomněla, že nadále věřím, že FATAV zůstává velice důležitým subjektem. Měli bychom jeho práci pod podpořit a strategicky a politicky se zapojovat do diskuzí v tomto orgánu. Komise svou angažovanost již posílila na činnosti finanční akční pracovní skupiny. Je nevyhnutelné, abychom měli přechodné období, než budeme mít první výsledky při implementaci nové metodiky do konce roku 2018. Dovolte, abych to řekla naprosto jasně. Kdybychom neměli dělat nic, vůbec to nepřipadá v úvahu. Komise má právní závazek přijímat aktiv přenesené pravomoci, aby zajistila, že se budou to pravidla eh, aplikovat na třetí země, které byly identifikovány jako rizikové, dokud nedokončí komise novou metodiku. Cokoliv jiného by nebylo odpovědné vzhledem k úrovni integrace finančních systémů. Jednotný trh by byl vystaven vážnému riziku praní špinavých peněz a financování teroristů, pokud ne doplníme tyto země na evropský seznam. Je třeba, abychom plnili mezinárodní závazky a podporovali globální přístup vůči vysoce rizikovým třetím zemím. Proto bych vás chtěla požádat, abyste podpořili aktiv přenesené pravomoci, které právě zkoumáte určité nedostatky se objevily v režimu praní špinavých peněz v Etiopii a celá Afrika podporuje terorismus. To jsou tedy naše výchozí úvahy a já si chci vyslechnout vaše nápady chtěli bychom eh, využít této zpětné vazby a dále eh, vyvíjet tuto metodiku. Předem vám děkuji za podporu a konstruktivní vstup eh, do tohoto dialogu. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. A teď dostává slovo zpravodaj. Pan Karas to není, takže za Libe je zpravodaj pan z Máme tady určité pořadí, pane předsedo, vy jste ta druhá nejlepší. Hmm, Ekon tady nebyl zastoupen s provodem, no tak prosím pěkně. No, ale já jsem se právě domluvila se svými kolegy ze Zelených, že oni budou hovořit. Dobře, ale nikdo mi to neřekl. Eh, pan Gigold, ne, no ne, já jsem velice potěšená ale nechám to tedy, omlouvám se, až tedy eh, promluví zelení. Dobře, já nemohu předjímat, co řeknou zelení. Chce tady někdo mluvit za pana Karase? Já si nejsem jist, zda toto je tedy vhodné. Pan Kare, zda by pan Kares byl potěšen, protože v malské delegaci dochází k určitému přiblížení se mezi námi delegacemi. Já ušetřím detaily, ale možná, že bychom se mohli vrátit k normálnímu pořádku řečníků a EPP eh, by si nejprve eh, vyslechla, co se tady řekne proti praní špinavých peněz. No, já jsem se pokusil vyzvat zpravodaje za Libé. Takže vy budete hovořit za pana Karase? Ne, já jsem chtěl udělat pouze připomínku paní komisařce Jurové. Bylo by možné, aby tedy také nejprve dostala slovo paní Sargentiny jako spoluspravodajka, potom další řečníci, prosím. No, já jsem nežertovala, ale jenom krátce, abych byla zdvořilá. Domnívám se, že bychom si měli velice vážit vysvětlení, které nám podala paní komisařka. Bylo to dlouhé, ale my jsme řekli dvakrát ne, a to v přenesené pravomoci. Mezitím se toho mnoho událo a řada věcí se změnila k lepšímu. A tím, že teď přicházíte s takovýmto seznamem kritérií a s tímto postupem do budoucna, to by mělo vnést optimismus dožil nám všem, ale detaily přenechám kolegům. Děkuji vám. Nikdo jiný nežádal o slovo, to je jiný problém. Tedy kromě pana Gigolda, kdo jiný je ještě na seznamu? So who, who else is on the list? Takže kdo je na seznamu? Pan Gigold? No, Máme tady asi dva, takže kdo chce hovořit jako první? Okay, each of you are saying each... Okay, Mr. Giegold. Takže pane Giegolde. No, já jsem tak trochu zmaten tím zdvojeným postupem, ale děkuji vám, že jste mi dal slovo. Nejprve chci poděkovat komisi za vysvětlení založené na cestovní mapě, kterou jste již představili a musím rovněž říci, že eh, tato kritéria a priority eh, mají smysl, podle mne. Mám jenom jednu otázku, která se týká kritéria zemí, Eh, která by mohla být jmenována Europolem. Existuje nějaká forma sbírání evidence údajů tedy eh, od případů, které se pojednávají ve vnitrostátním měřítku, které třetí země jsou se pravidelně objevují před soudem eh, vzhled, to, co se týká tedy praní špinavých peněz, protože to, co by mělo být objektivními údaji, eh, které náš systém stej, produkuje stejně a co by mohla být dobrá základna, dobrý odrazový bod pro to ukázat, které země jsou problematické. Domnívám se, že Etiopia a tak dále se tedy sotva objeví v těchto záležitostech, ale možná, že by tady existoval základ pro dobrý zdroj informací i pro vaši práci. Domnívám se, že tady máme co dočinit s dvěma záležitostmi, o kterých jsme hovořili na posledním zasedání, kde jste bohužel nemohla být s námi a jsme velice rádi, že jste se plně zotavila. Nejprve deadline 2025. Bylo by dobré, aby bylo jasno, kdy budeme mít první kolo těch priorito, kdy to bude prioritizováno a rád bych, aby to bylo ukončeno, tedy 2025. A druhá záležitost, eh, kterou přednesli někteří kolegové, to je otázka personálu. Viděli jsme, že se zvyšuje počet eh, personálu, ale upřímně si myslím, že proto, aby se mohla tato práce provádět, to je stále ještě nedostačující. Eh, když to srovnáte eh, s, těmi, co, s tím, co investují USA v potírání eh, finančních kriminálních činů a praní špinavých peněz, no dobře, my nejsme USA, ale jsme úplně mimo tu proporci, protože tady je třímístný rozdíl tedy personálu, který mají oni pro boj proti mm, k finanční kriminalitě. Čili neměli bychom být překvapeni, že USA se na mezinárodní úrovni eh, mm, jsou na tom mnohem lépe, si stojí lépe než my. A proto bych si velmi vážil toho, kdyby tady mohl být dodatečný závazek, tak jak to pronesl pan Juncker na našem sezení výboru Panama. Eh, domnívám se, že tedy dvě místa není to, co je zapotřebí. Možná, že by komise mohla přijít se seznamem úkolů eh, v tom oddělení potírání finanční kriminality a říct si nám, eh, kolik plně obsazených míst potřebují pro jaký účel. A já jsem, když jsem si to tak udělal já pro sebe takový seznam, tak si myslím, že tito lidé nesou také odpovědnost jako zaměstnanci a i pro ně má den 24 hodin, takže se domlouvá, domnívám, že SAD a další budou mít obavy, nebudeme my moci respektovat prostě limit pracovních hodin. Někteří kolegové sice eh, chtěli doplnit směrnici o pracovní době, ale já ne a měli bychom tady být opatrní, co se týče personálu. A poslední záležitost – Rád bych se s vámi podělil o jednu zkušenost z Malty. Efatyiv eh, v naší, a naše nedávná návštěva, kterou jsme měli jako pana Alibe, byla v Azerbajdžánu. O této zemi víme, že tady eh, existovala řada podivných toků, dokonce i do německého spolkového sněmu, přitom to není na tom FATF seznamu. A e, víme, že existuje řada zdokumentovaných případů politického ovlivňování s e, azerbajdžánskými peníze, ale oni nejsou na tom seznamu takže mohl bych navrhnout, abyste se podívali trošku blíže na Azerbajdžán, protože my jsme se v Maltě dozvěděli, že pouze proto, že kapitál z velké většiny přichází z nějaké banky z Azerbajdžánu, že to teda ne, není důvod pro obavy eh, pro bankovní dohled, ale to se mi jeví jako problematické protože my všichni víme, jak obtížná je situace s lidskými právy v Azerbajdžánu. A proto se domnívám, Eh, tedy nejprve vám chci poděkovat za to, jak jste se pohli dopředu a myslím si, že to může přispět k dobrému vývoji jako symbol pro sílu Evropy, budeme-li, budeme postupovat společně v boji proti zločinu. Takže to já velice vítám. Děkuji, paní Metzová. Děkuji, Eklode. Já eh, taky chci eh, poděkovat paní komisařce, že přišla a Eh, že nám nás podrobně seznámila s dalším průběhem. My akceptujeme a já jsem velice ráda, že konečně máme metodiku. Eh, nicméně přáli bychom si větší ambice eh, my v podstatě nemůžeme příliš eh, urychlit ty procedury, měli bychom, víme, že to prostě nebude až tedy eh, do toho roku 2025, ale to je ten hlavní cíl a určitě do té doby bychom chtěli mít eh, to v daleko ambicioznějším stavu a v daleko urychlenější a to znamená, že budeme potřebovat také více lidí. A Kromě toho eh, jsem za EPP a jsem z Malty, takže bych eh, se připojila k tomu, co právě pan kolega řekl o Azerbajdžánu. Ano. Eh, ptám se nyní politických skupin. Je zde zastupce SAD, paní Perváš Beres, prosím. Ano, děkuji, paní komisařko za to, že jste eh, nám mm, tady předložila zprávu o situaci a jak jste přispěla k výměně názorů. My se nacházíme v procesu, eh, který už trvá určitou dobu a ta cestovní mapa, kterou navrhujete, je konformní s tím, o čem už jsme dávno, dávno diskutovali tady. Vy jste hodně spojovala tu možnost s pokrokem v rámci vyjednávání eh, tří stranem o MAED to je aspekt, eh, problém, který, kterému rozumíme, ale samozřejmě existují další kritéria, která nejsou podmínkou pro tato vyjednávání a eh, která spadají pod vaši autonomii anebo dokonce monopol z iniciativy, jako která, která je vlastní Evropské komisi. A myslím si, že na, po této koleji kritérií možná, že byste bývali mohli pokročit v definici kritérií a že byste nám bývala mohla říci něco víc než dnes. Ale na druhé straně, eh, ve vaší práci jste uznala nezbytnost pracovat autonomně ze strany Evropské unie, ale vidíme, že tady máme co dočinění s obecným kontextem, s obecným tlakem v souvislosti s Paradise Paper, v souvislosti také s naší práci zde v Evropském parlamentu a to vše eh, konečně ovlivňuje také sestavování tohoto seznamu. Eh, já jsem se chtěla jenom ujistit, že tato nová metoda nás nepovede do nekonečna, eh, že prostě budeme sledovat rozvoj ale v této doméně vidíme, že pakliže budete příliš důvěřovat radě, tak to asi nebude dobré. Eh, je třeba, abychom nepropadli do diskusí, eh, které spadnou do rukou rady. A poslední bod, ale to je spíše otázka pro předsedy. Vy jste sem přišli dnes večer. Máme vaše dokumenty z června ale to není nic právně hmatatelného, takže já si kladu otázku, zda nad rámec toho by nebylo lepší mít nějaký, co já vím, výměnu dopisů, abychom mohli reagovat a vidět taky, v čem se angažujete eh, z titulu tohoto parlamentu. Hmm. Zda to je tedy jako závěr vyjednávání AMRD, anebo paralelně k tomu protože v rámci toho, co můžete a kde se máte angažovat, to nezávisí pouze na definici rámce vyjednávání této, tohoto vyjednávání o směrnici. Děkuji. Čili eh, já musím říct, že musíme skončit před půl osmou, eh, poněvadž eh, máme mnoho času. Nikdo se nehlásí za EKR, tak není za ALDE pan Ježek. Dvě, tři minuty, prosím. Děkuji. Eh, a já budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat paní komisařce. Eh, my jsme určitě ušli eh, velký kus cesty. Mám otázku k těm kritériím. Mapa hovoří o dalších relevantních kritériích, než jsou ta, která jsou uvedena ve směrnici proti, směrnici proti praní špinavých peněz. Bez ohledu na výsledek trialogu, eh, já bych chtěl připomenout, že takovým kritériem by mohlo být eh, kritérium skutečného vlastníka a transparentnost toho vlastníka. Eh, děkuji nikoho za zelené, tady nemáme, za NF a GUE. Ne, také nikdo? A pan Věres, prosím. Dvě, tři minuty. Děkuji. Naše stínová zpravodajka zde není, ale v každém případě budu stručný a rád bych řekl, že eh, říci, že zřejmá jedna věc, toto prostě není uspokojivé ani při nejmenším. Neuspokojuje to legitimní očekávání, která mají občané. Je to velice daleko od té odpovědnosti, která vyplývá z veškerých těch skandálů, které si podle nás vyžadují mnohem odhodlanější, pevnější akci, nová kritéria, o tom hovoříte. Ale ten seznam se žádným zásadním způsobem nezměnil, alespoň s ohledem na ty události, které jsou veřejné, o kterých se ví. Některé z nich tady byly nadneseny. Veřejnost to vidí kriticky. A tady nevidíme snahu eh, ty kritéria nějak rozšiřovat, ale nemá smysl, abychom tady skopírovali tu původ, ten původní seznam. Že nám se ten výsledek nelíbí a ta metodologie do roku 2025. Eh, jak to představíme občanům? Jak jim to předložíme? Podle nás je to nepřijatelné tedy eh, spíše než otázka, mám, to je takový ten první dojem můj z toho, z čeho jsem zde svědkem. Děkuji. Děkuji pan Koben za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Eh, tady je eh, třeba také hovořit o, o měnové kontrole nebo později. No dobře. Jenom k tomu doplňku A Pozvěce na A. E, ten pojem komodity e, se tady hovoří jako e, zboží vysoké hodnoty vzhledem ke své velikosti. Ne, ne, toto je, toto je něco jiného. Dobře, takže později. Ne, ne, dobře. Ano, ano, to ne, nemá smysl, ale pravděpodobně to, to budeme probírat později. Dobře. Pan Simon, eh, chcete to uzavřít? Ano, děkuji paní komisařko. Já bych se rád vrátil k otázce pana Gigolda, kterou bych jsem si také zaznamenal. Rád bych to ještě zdůraznil. To je otázka personálu. Vzpomínám si na argumenty komise z na začátku, jak tedy argumentoval, jak dlouho potřebuje proto aby vůbec mohla vyšetřit, analyzovat jednotlivé země a že právě proto trvá tak dlouho eh, vytvoření takovéhoto seznamu, který se týká celého světa. Já jsem se toho tedy poučil. Něco takového se nedá dělat jako práce bokem a proto tady ještě jednou upozorňuji na, tu, na co se ptal pan Gigol. Chci vědět zcela konkrétně, kolik ekvivalentů e, zaměstnanosti na plný úvazek budete mít na komisi, z tohoto důvodu, nebo kolik lidí víc budete potřebovat na plný úvazek, než jste měli dosud, neboť jsem přesvědčen, že jen tak bokem nemůže nějaký zaměstnanec se věnovat vypracovávání tohoto seznamu. V budoucnu bychom se měli vyhnout tomu, abychom se opět dostali do takového procesu, jaký jsme měli v posledních měsících, abych nám byla předložen seznam eh, a teprve až když vy ukončíte svou práci kompletně a my pak zjistíme, že ten seznam není přijatelný, odmítneme ho a to, myslím, je problematické pro obě dvě strany. Dokázali byste si představit, že až se budou vytvářet nové seznamy, že bychom pracovali takovým způsobem, že v rámci nějakého systému včasného varování bychom byli informováni o vašem návrhu ještě dřív, než budete mít k dispozici komplexní, tu kompletní podobu, tak, abyste viděli, jaký je názor Evropského parlamentu na, tu, na ten seznam, abychom se vyhnuli té situaci, jakou jsme měli letos abyste předložili takový seznam, který bude pak zde v parlamentu moci získat podporu. A teď eh, bych prosil paní komisařku o odpověď. Děkuji. Já začnu od konce, od pana Simona, pana Gigolda. Tedy to jsou ty otázky o kapacitě. My Eh, skutečně budeme muset mít dostatečné kapacity, abychom dospěli svým závazkům. A já jsem otevřeně řekla, že eh, se k této odpovědnosti plně hlásíme. My jsme už eh, si de facto vynutili určité určité, tedy ten personál. My jsme vytvořili určit, speciální útvar, který se tímto zabývá a my provedeme reorganizaci dostupných kapacit v rámci našeho DG, tak abychom to první posouzení zvládli, abychom eh, tady měli skutečně seznam těch nejrizikovějších zemí do konce roku 18. Já jsem ráda, že mě v tom podporuje Evropský parlament, ale také Jean-Claude Juncker, zcela jasně řekl, že posílení kapacit je nezbytné. On to hodlá podpořit, dá tom zelenou. Já musím říct, že zvýšením kapacit eh, mám na mysli také mobilizaci kapacit na straně členských zemí. Tady zaznělo, že členským zemím bychom neměli plně věřovat, důvěřovat členským státům. Já ale důvěřuji expertům a domnívám se, že tím, že se vytvoří společné pracovní prostředí a společný pracovní režim, eh, budeme schopni tuto práci zvládnout. Samozřejmě je to především zodpovědnost komise a já to beru s plnou vážností. Mohu jedině zopakovat, že proto vyčleníme tolik kapacity, jak jen budeme moci a kolik bude potřeba. Takže eh, tolik eh, k dalším otázkám nyní. Paní Sargentini, eh, chtěla bych vám poděkovat za optimismu. Pan Gigold, jak tedy budou zdroje informací od Europolu. Eh, samozřejmě z logických důvodů eh, bude do všeho zapojen také Europol, eh, protože Europol má značný rezervoár informací z různých zdrojů, včetně postupy v případě trestných činů v členských zemích, ale také pokud se týče soudních postupů, tady máme Eh, tam je vlastně takový eh, kontinuální příliv a eh, množina informací od různých zemí. A pak je tady situace, která se týká třetích zemí a z logických důvodů tím, že se pracuje na autonomním seznamu Evropské unie na vysoce rizikových, tedy seznamu vysoce rizikových třetích zemích, budeme tedy moci eh, používat proto také informace od eh, Europolu. To bude jeden z našich informačních kanálů. Samozřejmě, že existují určité limity sdílení informací mezi členskými zeměmi a Europolem, ale prostě určitá množina informací tady už je a my to určitě budeme využívat ten termín 2025 a co se má stát do té doby. Mohu říct, že do konce příštího roku jsem slíbila předložit nebo možná schválit eh, ten seznam. Což znamená, že během příštího roku na základě této metodiky se provede posouzení těch eh, zemí, které je třeba posoudit a aniž bych chtěla tady něco předpovídat stoprocentně, ale domnívám se, že tam budou země, jako je Azerbajdžán a zde musíme skutečně eh, pracovat s informacemi typu eh, azerbajdžánská pračka peněz. A protože to jsou země, kde tedy existuje už dlouhodobě podezření, že tam něco není v pořádku, že zde mohou být strategické nedostatky, ale máme také ad hoc problémy a proto máme tam tu takzvanou nouzovou brzdu v průběhu příštího roku parlament eh, bude dostávat informace od nás a jako první to bude seznam relevantních zemí, které mají být posouzeny v prvním kole, přičemž další mohou přibývat celkem eh, kdykoliv. Eh, ten seznam by měl být hotový do roku 2018 a bude to vlastně průběžná práce. Průběžně až do roku 2025 mohou být přidávány další země na tento seznam. Já už jsem řekla, že potřebujeme dosáhnout maximální transparentnosti v celém tomto procesu. To znamená, že členské země, které na tom budou spolupracovat a také Evropský parlament, budou informovány o našich krocích. Eh, určitě eh, vám teď neřeknu, kdy přesně ten první seznam bude hotový, ale určitě to nebude až v prosinci. Budu se snažit, aby to bylo co nejdříve. Hovořila jsem už o Azerbajdžánu, takže eh, já odhaduju, že Azerbajdžán bude mezi zeměmi, které budeme posuzovat v tom prvním kole. Paní Mecola, ano, určitě vyšší ambice, více personálu, Azerbajdžán, ano, to už jsem vlastně eh, v tomto smyslu odpověděla paní Beres. My jsme eh, skutečně pro, absolvovali delší diskuse a skutečně musíme mít výsledky, protože tady jde o hodně. Nejen o stabilitu evropského finančního systému nebo o, o eh, makroekonomiku EU, ale jde také o důvěru evropských Eh, daňových poplatníků. My tu metodiku budeme využívat, metodiku, která je, eh, se opírá o realistické plánové časování a pokud budeme mít dost lidí, tak samozřejmě ano. A k panu Ješkovi, já chci zcela otevřeně a pozitivně přistupovat k rozšiřování článku 9 ve směrnici o praní špinavých peněz. Já už jsem tady eh, řekla, že pro mě transparentnost v otázce skutečných vlastníků patří k hlavním kritériím, eh, která musíme posoudit. Eh, takže toto je moje pozitivní reakce. A samozřejmě to znamená, že komise také bude pokračovat v dialogu a já skutečně doufám, že příští týden ve Štrasburku bude završen úspěchem. K zeleným. Já musím přijmout vaši kritiku a musím říci, že skutečně věřím, že naše metodika je správná, ale pokud byste měli nějaké návrhy na zlepšení nebo alternativní přístup, pozitivním návrhům jsme zcela otevřeni. Já se domnívám, že navrhujeme něco, co obsahuje systematický e, přístup, plus samozřejmě také ad hoc reakce e, v nějakých výjimečných nebo nouzových situacích. Takže to je všechno z mé strany a já vám děkuji za otázky. Děkuji, paní komisařko. A nyní se ptám koordinátorů než budeme hlasovat, je třeba, abyste si mezi sebou vyměnili názory k tomuto slyšení? Mm, ne, eh, koordinátor Líbe říká, že ne. Takže eh, paní komisařka nám vysvětlila tedy tu metodiku. Eh, do 27. prosince máme termín pro podávání námitek a mělo by to zaznít nejpozději během Eh, prosincového pléna. A pokud budeme chtít hlasovat tedy o eh, těchto věcech, tak musí být uplatěn zjednodušený přístup, eh, včetně tedy to je tedy jednání koordinátoru, ale zatím se zdá, že to nebude třeba. Takže paní komisařko, děkujeme vám za účast na této debatě a děkujeme, že jste byla ochotná v takto krátkém termínu eh, vyhovět našemu pozvání a eh, těšíme se na příště. Děkuji.

Já, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové. Ich darf nochmals. Ještě jednou, neboť je zde mnoho nově přišetřích kolegů. Ještě jednou vás srdečně vítám na naší dnešní společné schůzi výboru Libe a Ekon, kde nyní přistoupíme k hlasování o zprávě paní Delvo a Juana eh, Fernanda López Aquiara o kontrolách v cash v oblasti cash flow. Doufám, že to bude dobré hlasování. Pro mě je to první hlasování při této funkci já doufám, že mé brýle jsou dost silné, že vidím správně, abychom mohli hlasovat svižně. Děkuji zpravodajům za ty kompromisy, které nám usnadní práci. Nejdříve budeme mít zkušební hlasování. Já sám tady ještě kartu nemám, tam mi snad ještě dorazí. Ona, ona, ona tam byla, ale na, naši, naši skvělá služba v sále mi před spoledne odstranila. Takže budeme eh, mít to zkušební hlasování, abychom zjistili, zda přístroje fungují, zda hlasovací zařízení jsou v pořádku. Okay, dann ist die Abstimmung. Tímto uzavírám hlasování a vidíme, že jsou zde všichni. Nyní přistoupíme ke skutečnému hlasování a dávám slovo našemu spoluspravodaji Juanu Fernando Lópezovi Aguilarovi. Around tak eh, samozřejmě je třeba poděkovat eh, všem eh, zeměstňovým zpravodajům za práci na, tomto na tomto legislativním dokumentu. Já, mě je velice mrzí, že paní Evo tady není jako spolu zpravodajka, ale já chci říci, že nám se podařilo dosáhnout vhodné rovnováhy mezi tímto nástrojem a že jde tedy o posílení přeshraničním toku hotovosti, myslím tedy za, eh, za nebo přes eh, vnější hranici EU s tím, že byly zohledněny proporcionálně také jiné zájmy. A zejména Máme tady tu revizní klauzuli, to znamená, každé tři roky je možné se nad tou legislativou zamyslet a případně ji novelizovat. Děkuji vám. Chairman. Vielen Dank für diese Děkuji mnohokrát za tato úvodní slova. V tom případě teď ještě pan Kopa Udela. Was that? Yeah, Mr. Kuban. Mr. Chairman. Pane předsedo, mě vyděsil tento kompromis A, to prostě jak si jde proti prakticky všemu. Tady je závade, závazek eh, zveřejňovat osobní eh, data a tak dále při používání eh, peněz. To, to je skutečně omezení svobody proti tedy lidským právům a také ten máme článek 8, také právo na soukromí. Taky se to týká mm, kapitálu eh, jejich toků mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. To je de facto eh, postupné. Pane Koberné, mohu vás přerušit? Toto je skutečně omezení Eh, svobodného pohybu kapitálu. Já myslím, že to je špatně, tím se eh, vrátíme, do, vracíme do 70. let. My jsme to měli v 70. letech v Británii. Ano, ano, tak, tak teď, teď, teď už vím, jak se vypíná mikrofon. Pane kolego Koberne, kompromisy byly dojednány mezi spravodaji a stínovými spravodaji, tak to se prostě dohodli je mi opravdu líto, že se vám to nelíbí, ale prostě tak vás opravidla, teď budeme hlasovat. Nejdříve hlasujeme o pozměňovacím návrhu 81 od paní Barbary Kapel. Zahajuji hlasování. A e, opravě se pan předseda, není to elektronické hlasování, takže pro, proti, zamknuto. A není článek 137, říká pan předseda, kde pro, proti, přijato. Kompromis A, pro, proti, přijato. Kompromis D, pro, proti, přijato. 230 pro, proti, přijato. Kompromis C, pro, proti, přijato. 165 pro, proti, ověříme. Máte všichni své karty? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to plus jeden pro, takže to bylo přijato. Kompromis D. Pro. Proti. Přijato. Kompromis E. Pro. Proti. Přijato. Pozměňující návrh 176 pro, proti, přijato. Návrh 47 pro, proti, přijato. Kompromis F pro, proti, přijato. Návrh Návrh 51 pro, proti, přijato. Návrh 186 pro, proti, zamknuto. Návrh 52 pro, proti, přijato. 187 pro, proti, zamknuto 53 pro, proti, přijato. Kompromis G pro, proti, přijato. Kompromis H, pro, proti, přijato. Kompromis I, pro, proti, přijato. Kompromis J, pro, proti, přijato. Kompromis K, Dobrá, pokud si přejete, já si myslím, že to bylo jednoznačné. Zahajuji hlasování plus jeden proti, kteří podporují. Končím hlasování. 32 pro, 27 proti, přijato. Kompromiska. Pro, proti, přijato. Návrh 210 pro, proti, přijato. Kompromis L pro, proti, přijato. Návrh 67 pro, proti, přijato. 213 staženo, kompromis M pro, proti, přijato. Kompromis N pro, proti, přijato. 216 pro, proti, přijato. Kompromis O pro, proti, přijato. Kompromis pro, proti, přijato. 228 pro, proti, zamknuto. 229 až 235. Je to hlasování en blok. 229 až 235 hlasujeme en blok. Pro, proti, zamknuto. 230 pro, ne, opravuje se pan předseda. Pro, proti. Ještě jednou hlasujeme o návrhu 73. Pro, proti, přijato. 74 pro, proti, přijato. 75 pro, proti, přijato. 243 pro, proti, zamknuto. 244 pro, proti, přijato. 245 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 246 pro, proti, přijato. Kompromis Q pro, proti, přijato. 79 pro, proti, přijato. 251 pro, proti, zamítnuto. 254 pro, proti, zamítnuto. 255 pro, proti, zamítnuto 256 pro, proti, zamítnuto 257 pro a 258 společně jsou identické pro, proti, zamítnuto 259 pro, proti, zamítnuto 260 pro, proti, zamítnuto. A není úvodní ustanovení 82 pro, proti, zamítnuto. 83 pro, proti, zamítnuto. 84 pro, proti. Ověříme. Mám pocit, že to bylo pro, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. 85. Pro, proti, přijato. Jednička, ne, 86, říká pan předseda. Pro, proti, přijato. 87 pro, proti, to bych rád ověřil. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to jasnější, než jsem si myslela. 88 pro, proti, přijato. 89 pro, proti, přijato. 2, dvojka pro, proti, přijato. 91 pro, proti, přijato. T- trojka, ne, čtyřka, říká pan předseda. Das stimmt dann nicht, was da steht. Amendment 4. Čtyřka pro, proti, přijato. 96 pro, proti, zamknuto. 97 pro, proti, zamknuto. Kompromis R pro, proti, přijato. 106 pro, proti, zamknuto. 107, to bylo staženo, takže šestka pro, proti, přijato. 108 pro, proti, zamknuto. Sedmička pro, proti, přijato. Osmička pro, proti, přijato. 109 pro, proti, zamknuto. 110 pro, 111 společně pro, proti, zamítnuto. 112 pro, proti, zamítnuto. 9 pro, proti, přijato. Kompromis S, pro, proti, přijato. 114 pro, proti, přijato. 116 pro, proti, zamítnuto. 117 pro, proti, zamknuto. 118 pro, proti, zamknuto. 119 pro, proti, zamknuto. 11 pro, proti, přijato. 122 pro, proti, přijato. 12 pro, ne, 124 je pravě se pan předseda pro, proti, zamítnuto. 123 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. 125 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, přijato. Kompromis T pro, proti, přijato. Osmnáctka pro, proti, přijato. 129 pro, proti, Zamknuto. 130 pro, proti, přijato. 131 pro, kompromis U pro, proti, přijato. Návrh 133 pro, proti, zamítnuto. 134 pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, přijato. Kompromis V pro, proti, přijato. E, e, návrh 136 pro, proti, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o pozměněném návrhu komise a bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Je pro. Končím hlasování. Jasná většina je pro. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 80 Úvodní ustanovení dvě legislativní usnesení. Nebudeme na té hlasování, takže pro, proti, zamknuto. A jako poslední budeme ještě hlasovat o rozhodnutí zahájit interinstitucionální vyjednávání na základě zprávy v té podobě, která byla přijata dnes na výboru. Je to jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. A e, vyjednávání mohou být tedy zahájena. Děkuji vám všem a přeji vám krásný večer. Tímto jsme ukončili hlasování a tím také Yeah. Roberto.